Nejprve musíme přijmout pozad jednání. Bod 12 půjde hned po bodu 10. Bude tedy předsunut o jedno místo. <clears throat> Dobrá, nyní bod 2. Sdělení předsedy. Tady jsem chtěl jenom upozornit na to, že došlo ke změně pravidel. Když se podává ústní pozměňovací návrh, tak je potřeba, aby pokud chce někdo být proti, tak je potřeba, aby bylo 5% poslanců proti ve výboru. To znamená v našem výboru dva poslanci či poslankyně, nikoli stávající jeden. V opačném případě tedy se může probírat ten pozměňovací návrh. Nyní, co se týče zápisu, tak tady jsme neměli žádné připomínky. Následně tedy můžeme schválit zápis. Totež platí pro bod 4 a tím se dostáváme k bodu 5. To bude hlasování. Vezmeme to pěkně pomalu, protože vím, že tady panují různé názory a je potřeba, aby všichni byli schopni sledovat hlasování takže to vezmeme pěkně pomalu. Na samý začátek dám slovo paní zpravodajce Papadopulu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jedná se o zprávu o zabíjení na, záhlavě, na základě pohlaví, které zatím mezinárodní organizace nedefinovaly. A jsem velice ráda, že Evropský parlament k tomuto tématu vydává první zprávu. Velmi jsme se snažili najít definici, která by vysvětlila, co to zabíjení na pohlaví je. A hovoříme sice neutrálně o pohlaví, je to ovšem masové zabíjení lidí, kteří patří k nějakému pohlaví. Je to problém, který se objevuje v některých zemích a nemá příliš velké dopady ve smyslu trestání. Co se týče zabíjení žen, tak k tomu řada zpráv je. A v říjnu roku 2007 Evropský parlament přijal usnesení k zabíjení žen v Mexiku a ve Střední Americe. Rada Evropy a OSN přijali také svá usnesení a dokonce pokyny. A předsednictví se rozhodlo přidat další dokument. V mezičase se rozproudila k tomuto tématu diskuse. My se spíše snažíme prosazovat termín zabíjení na základě pohlaví. V některých zemích, jako v Indii nebo v Číně, se objevuje tento problém, ale zasahuje Evropu, například Albánii. Takže já jsem chtěla poprosit všechny, aby spíše používali ten termín gendercide, zabíjení na základě pohlaví. Týká se to především zárodku. Žena se může na základě moderní technologie dozvědět, jaké bude pohlaví plodu. A v některých zemích v podstatě jsou tyto ženy nuceny, aby potratili budoucí dívku, nikoli syna. Protože říkají, že pokud se narodí syn, tak pokračuje rodová linie. Ale jsou v tom i další aspekty. Stereotypy, nerovnost mužů a žen, které začínají už ve chvíli, kdy žena nese plod. Takže jsem chtěla, abychom nerozšířovali tuto zprávu obecně na násilí páchaném na ženách, či abychom hovořili o potratech. O to tady nejde. Každý se může rozhodnout, jestli je pro potrata nebo proti. Tato zpráva ovšem hovoří o zabíjení embrya těhotné ženě na základě diskriminace ještě předtím, než se to dítě narodí. Takže jsme se snažili na tomto základě o definici. Já jsem velmi pracovala na kompromisu, ale musím říci, pane předsedo, že jsme neměli dostatek času. Měli jsme pozněvací návrhy v řadě jazyků pondělí večer, až jsme dostali celkem pozdě anglický překlad. A kdybych bývala měla jeden den, tak se mohla vytvořit kompromisy. Ten jeden den jsem ale neměla. Minulý týden ve Štrasburku a včera večer jsme se snažili podívat na tu definici, kterou máme k dispozici. Jiná skupina předkládá jinou definici, kterou ale nepřijímala většina politického spektra. Paní Záborská, stínová zpravodajka za EPP, měla svou vlastní definici, kterou tady předkládá v úvodním ustanovení a ústním návrhem 2. Já včera na zasedání stínových zpravodajů jsem předložila kompromisní návrh, a měla jsem za to, že jsme se na něm jednohlasně zhodli, protože v podstatě jsem udělala to, co chtěli EPP. Vyškrtla jsem určitá slova, tak abychom našli definici, která bude v pořádku pro všechny politické skupiny. No a skoro už k půlnoci, včera večer, se najednou zdálo, že se objevil alternativní návrh EPP, ale už jsme neměli čas vypracovat kompromis všech politických stran. Takže pokud se o tom dnes bude hlasovat, tak musím, protože SAD to nechce dále oddalovat, protože jsme na tom pracovali velmi tvrdě a chceme, aby se na tom hlaso, o tom hlasovalo, tak bych navrhovala, abychom hlasovali proti pozměňovacímu návrhu 20, úvodní ustanovení A, ale pro ústní pozměňovací návrh 1, protože to je kompromis GUE zelených s podporou ALDE a SAD. A doufám, že to takto projde, protože je to dobrá definice. Pokud chcete, tak vám tuto definici přečtu. Je tedy celkem dlouhá, nicméně mám pocit, že se tím dostávají věci do řádného kontextu. Pokud to nebude odhlasováno, tak máme můj a pozněvací návrh pana Gustafsona a dalšího kolegy, který trochu zlepšuje předchozí definici, tak jako byla předložena ve zprávě, a já bych hlasovala pro tento návrh, ale v každém případě bych se ráda vyslechla ostatní politické skupiny. Protože včera jsem měla pocit, že jsme se dopracovali k textu, na kterém se všichni zhodli, nicméně potom EPP předložila o půlnoci další návrh a to už pro mě přijatelné nebylo. Opravdu jsem nebyla schopna po půlnoci se dohodnout takto na tom. Tak to, to vypadá, děkuji. Nyní má slovo paní Záborská, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především jsem chtěla říci, že je potřeba poděkovat paní Papadopulu za její práci a poblahopřát ji. Naše skupina EPP byla velice ráda, že v našem výboru se probírá tato zpráva týkající se tohoto tématu zabíjení na základě pohlaví, protože si také myslíme, že to je velmi závažný problém. A jestli mě znáte, tak určitě víte, že se vyjadřuji k tomuto tématu už pět nebo šest let. Ale už když, se, už když jsme si vyslechli úvod paní Paparopulu, tak z něho vyplynulo, tedy úvod, který za běžných okolností je v podstatě jako kdyby rozpravou k té zprávě, ale ten úvod ukázal, že ještě není úplně jasno. Cituji, neměli jsme dostatek času. Protože překlady jsme dostali až na poslední chvíli. A dokonce až po půlnoci se objevily poslední změny hlasovacího seznamu. A z toho důvodu chci, aby bylo hlasování odloženo. Tak dostaneme ještě několik dní k dispozici a neovlivní to naši práci tady ve výboru. Takže třeba za dva týdny bychom potom mohli odhlasovat tu zprávu. Skupina EPP i já osobně učiním, co bude v mých sílách, aby i EPP tuto zprávu podpořila. Paní Papadopoulou hovořila o ústním pozměvacím návrhu, který se týká úvodního ustanovení A. Já moc dobře vím, že jednu část mých připomínek eh, přijala a stáhla tři nebo čtyři slova a děkuji za to. Nicméně, už během toho zasedání jsem hovořila o výběru pohlaví před porodem. V úvodním ustanovení A se hovoří o výběru na základě pohlaví, sex selection, ale nehovoří se tam o prenatal sex selection, tedy výběr na základě pohlaví ještě během těhotenství nebo před porodem. Takže naše politická skupina chce, aby bylo hlasování odloženo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také děkuji. Potom toto je, myslím, tedy jediná první věc, kterou musíme vyřešit. A chci připomenout poslancům a poslankyním, že pokud oddálíme hlasování, tak o tu zprávu přijdeme, protože dneska je poslední termín, kdy se může hlasovat o té zprávě. Je tam prostě termín, ke kterému to musí být hotovo. A přijdeme o něj. Takže budeme mít o jednu zprávu méně. Já souhlasím s hodnocením paní Záborské, Vím, že to není ideální postup, tak toto řešit v noci, ale pokud se nebude hlasovat dneska, tak prostě to bude průšvih. Takže prosím, když budeme hlasovat, tak mějte toto. V každém případě nejprve si prosím s kontrolem, jestli nám funguje systém elektronického hlasování. Aso, dneska se dostá, eh, om ni vill votera. Pokud chcete hlasovat dneska, tak zmáčkněte ano, pokud nechcete hlasovat, tak zmáčkněte ne. Ne červeně, ano zeleně. Zahajuji tady toto hlasování. Uzavírám hlasování. A bylo to jasně přijato, takže bychom měli hlasovat dneska. A potom jsem ještě chtěl se vyjádřit k tomu, co říkala paní Papodopulu. Týkalo se to úvodního ustanovení a tedy pozněvací návrh číslo 1. To musím říci, že bylo posláno včera velmi pozdě. Bylo to předloženo jako kompromisní pozměňovací návrh. A bohužel nemáme žádná pravidla, která by určila, jak pozdě může být předložen kompromisní návrh. Takže pokud to chcete změnit z ústního pozněvacího návrhu na kompromisní návrh, tak je to v pořádku, ale myslím si, že ta třetí část by toho by tam nemohla být zahrnuta, protože v podstatě, pokud tam máme příliš mnoho nových slov, tak to nemůže být kompromisní pozněvací návrh. Takže paní Paparopulu chce změnit tento ústní pozněvací návrh na kompromisní pozněvací návrh ale to by si vyžadovalo vyškrtnutí určitých částí textu. Až se k tomu dostaneme, tak vám přesně řeknu, o co se jedná. Takže, začali bychom hlasovat, ale prosím. Máte slovo. A las enmiendas pokud je o pozměňovací návrhy k této zprávě, ty jsou spíše eh, obráceny na tu otázku zabíjení eh, žen a naše zpravodajka eh, tady některé věci vysvětlila. Vysvětlila, že má eh, že má vlastně jiný záměr s touto zprávou a proto bych chtěla stáhnout pozměňovací návrhy podle toho tedy, co tady zaznělo z úst paní zpravodajky. Mohla byste to prosím vysvětlit, protože eh, bylo velmi mnoho pozměňovacích návrhů, vy eh, tedy jste některé stáhla, teď stahujete další, nebo prosím, ano, já stahuji všechny pozměňovací návrhy, protože všechny se týkaly specifické otázky zabíjení žen. Um, a tady prostě můžete považovat všechny i pozměňovací návrhy předložené mým jménem jako stažené. There... Dobrá, děkuji. Jestli tedy udělám nějakou chybu, vždycky mě opravte. Uh, opravte mě, prosím, v tomto smyslu, ve kterém jste teď hovořila, když to nestihnu uh, všechno upravit. Prosím, tady paní kolegyně. Já bych chtěla říci, že jak všichni členové eh, tady mohou konstatovat, tak to se přece nepracuje. Už jsme v okamžiku hlasování. Eh, tady měli bychom eh, aplikovat to, co nám doporučuje naše frakce. Eh, Může se vysvětlit, jaké jsou kompromisy. Bylo vysvětleno, že tady bylo velice málo času. Ano, z toho vznikl určitý zmatek. Zmatek mezi záměnou tedy eh, zabíjení žen obecně a zabíjení, eh, nebo lépe řečeno výběr dítěte podle pohlaví před porodem. Já tedy chci říci, že náš návrh odložit hlasování je naprosto odůvodněný a všechno, co tady zaznělo, to jasně odůvodňuje. Není normální takto dopracovat. Já si ještě jednou myslím, že frakce EPP chce dospět k dobré zprávě. My si to přejeme, jsme otevřeni. Je to zpráva, která je důležitá eh, tedy nedat nám možnost, jakožto členům tohoto výboru, eh, dospět ke zprávě, která je důležitá, konkrétní, stručná, to si myslím, že je opravdu velká škoda. A z tohoto titulu se ptám, proč by nebylo možné hlasovat v červenci? Eh, není žádné hlasování v tom týdnu od 10. července. No, Eh, prosím, ne, ne, nepovedeme rozpravu, prosím, nebude rozprava k tomuto témata. Budeme hlasovat, právě lepřično hlasovali jsme o tom, zda máme hlasovat nebo ne. A výbor rozhodl, že budeme dnes hlasovat. A důvod, proč nemůžeme hlasovat červenci, no ten je ten, že bychom ztratili tedy ten slot. Eh, nejpos, nejzaší termín je dnes a když nebudeme hlasovat dnes, tak už to prostě tu zprávu neumožní. To je moje informace jakožto předsedy, ale v každém případě eh, výbor již rozhodl. Může, výbor se může rozhodnout, eh, co chce udělat a přesně tak to bude. A výbor rozhodl, že budeme hlasovat, takže budeme hlasovat. Začneme pozměvacím návrhem 1. Já se pokouším eh, postupovat pomalu, protože je tady eh, řada změn výsledkem eh, té noční práce. Prosím, buďte se mnou trpěliví. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 59 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. DV16 eh, není hlasováno, takže 60 pro, eh, proti, schváleno 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9-2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9-4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9-14 pro, proti, zdrželi se schváleno 9, pro, proti, zdrželi se schváleno 72, eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď máme 67, 68, 69, 70, které jsou totožné. Budeme hlasovat o všech najednou. A také ústní návrh. Já prosím především, že se ptám, zda je nějaká námitka proti ústnímu návrhu. Ano, se nejméně dva členové eh, musí být proti a je tomu tak, takže to padá. Hlasujeme tedy o původním textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 71 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73 pro? Pardon, děkuji, děkuji, to je, ano, to je staženo. Ano, vidím, že je to také staženo. Takže DV6, až na další stránce máme DV6, děkuji vám za upozornění. DV6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 a 81 totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 a 84 jsou staženy, tak 85, 86, 87 jsou totožné. Kdo je tedy pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 88 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 89 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 98 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 90 je stažen. 91 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 94, 95, já se omlouvám, říká předseda, 92, 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94, 95, 96, totožné, kdo je tedy pro, proti, zdrželi se, schváleno. DV11 odpadá, 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 a 99 odpadají? Ne, neodpadají, omlouvám se, takže 98 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9, 7 část 2 z dvojky. Mm, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 912 nehlasujeme. 103 pro, proti, zdrželi se schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se schváleno. 105, 106 odpadají. 111 pro, proti, Zdrželi se schváleno. Ano, omlouvám se, ověříme to tedy. Čekujeme, eh, tedy ověřujeme 111. Eh, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Je to zamítnuto. Sto sedm eh, oddělené hlasování. První část pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to musíme ověřit, 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže 109 odpadá. A 110 také. Ano. 9.3 se nehlasuje. 112. Máme ústní pozměňovací návrh. Je tady nějaká námitka? Ano. Je tady eh, více než dva členové, takže to odpadá. Eh, hlasujeme o původním textu. Pro, proti, zdrželi se 113 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se schváleno. 115 odpadá. 117 pro, proti, zdrželi se schváleno. 915 nehlasujeme. 118. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. DV7, eh, část 1 z dvojky, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 a 125 jsou staženy, DV10 část 1 z dvojky se nehlasuje, DV10 část 2 z dvojky, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126, 127 se stahují, takže 128. Já se omlouvám, předseda. 127, já jsem to příliš rychle od, odepsal. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129 pro, proti, Zdrželi se? Já se omlouvám. Ověříme to. 129 ověřujeme. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Ověřujeme 131. Končím hlasování. Je to zamítnuto o dva hlasy. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno. No, bylo opravdu velice těžké to posoudit, um, takže ověříme 135 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže 139, 136, 137 odpadají. 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 104.2, 104.3, 104.4, všecko je identické. Ne, omlouvám se. Prosím, paní Záborská. Promiňte, pane předsedo, ale pozňovací návrhy 141, 2, 3 a 4 nejsou identické. 142 je odlišné. Já prosím, hla, žádám, abychom hlasovali samostatně o každém tomto návrhu. Dobrá, takže než bychom to ověřovali, bude lepší, rychlejší, když eh, budeme hlasovat eh, odděleně o každém. Jinak by nám to zabralo mnoho času. Tak budeme hlasovat o každém zvlášť. 141 pro, proti, zdrželi se schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 odpadá, takže 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď máme Eh, ústní návrh jedna, ale včera to bylo uvedeno jako kompromisní návrh. Máli to být kompromisní návrh, pak tam nemůže být ale všechno v tom textu. To začíná whereas the gender side is the sex neutral a pak to končí slovy lies at the heart of the sex selection. To ovšem znamená, že by to mělo skončit v polovině textu, tam někde, kde je řečeno whereas gender wise election can take place. Tam by to mělo končit. Eh, paní zpravodajko, možná byste to měla přečíst, aby bylo úplně jasné, co je v této části kompromisního návrhu. Prosím, máte slovo. Ano, kompromisní návrh Eh, Papadopoulos Gustafsson a tak dále říká toto. Zatímco zabíjení podle se eh, je eh, Eh, systematické úmyslné zabíjení eh, na základě pohlavy a patří to tedy konkrétnímu pohlaví. A to je problém, který se objevuje v několika zemích a má své důsledky. Zatímco eh, tato zpráva sleduje důsledky, příčiny i vývoj takovýchto postupů výběru sextu, Eh, zaměřuje se na případy zabití eh, dětí po výběr pohlaví. Eh, jsou tady jiné, jiné jevy, jako je zabíjení žen a to je jiná věc, o které již existuje zpráva parlamentu, kde jde o zabíjení dívek a žen jako projev diskriminace a násilí na ženách. To je tedy ten kompromis. Děkuji, slyšeli jste kompromis budeme hlasovat o tomto kompromisu. Bez mikrofonu. Předseda. Ne, už to není ústní pozměvací návrh. Stálo se to během noci kompromisním návrhem. Změnilo se to na kompromisní návrh. Ano, já vím, že to bylo velice pozdě. Chcete-li slovo, paní Luling, tak prosím, můžete to prezentovat jako faktickou poznámku. Ano, pane předsedo, to je pozměňovací návrh ústní. I když se týká kompromisu, zůstává ústním návrhem. A u ústního návrhu podle jednacího řádu musíme nejdříve hlasovat, zda souhlasíme s ústním návrhem. Ne, podle jednacího řádu bohužel neexistuje žádná, eh, žádné pravidlo o tom, jak pozdě se může prezentovat kompromisní návrh. Podle prostě pravidel je to tak. Stalo se to kompromisním návrhem eh, pozdě večer a musíme s ním zacházet jako s kompromisním návrhem a určitě tak postupovat můžeme. Eh, můžeme o tom hlasovat? Prosím, máme tady opravdu málo času. Předseda. Eh, včera v noci byl předložen kompromisní návrh k tomuto textu a to je tedy důvod, proč se to stalo kompromisním návrhem. Eh, v pravidlech jednacího řádu se říká, Můžete se sama podívat. Pravidlo 161. Tam se můžete podívat. Hlasujeme tedy o tomto návrhu jako o kompromisním návrhu. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní návrh 2, 21, 22, 9, 13 odpadají tím pádem. Návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 se stahuje. 25 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26 staženo. 27. Hlasujeme o 27 pro. Omlouvám se, 27, 28, 29 odpadají, takže hlasujeme o 30 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9.1 se nehlasuje, 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 se nehlasuje, 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se scho- zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45. To je oddělené hlasování a také ústní návrh. Nejdříve se ptám, zda jsou námitky proti ústnímu návrhu. Nejsou. Můžeme tedy hlasovat podle toho oddělené hlasování. První část pro Byla, byla námitka? Takže první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 eh, ústní návrh, je nějaká námitka? Není, můžeme hlasovat pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, ah, pardon, to je 52, 51, 53, všecko staženo. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56, ne, ne, ověřme. Ověříme 55, zahajuji hlasování 55. Končím hlasování. A, ah, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2 pro, proti, Ověříme dvojku, zahajuji hlasování eh, k návrhu dvě. Zahajuji hlasování nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4, 5, 6 a 7 jsou identické, takže pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, 9, 10 a 11 totožné pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12, 13, 14, 15 jsou ide stotožné pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh. Má někdo námitky proti ústnímu návrhu? Ne, takže hlasujeme o ústním návrhu. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o celém textu elektronicky. Zahoví hlasování. Končím hlasování. A zpráva je schválena. Takže další hlasovací seznam. Point of order, Mrs. Technická připomínka od paní Záborské. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych oznámit, že podle jednacího řádu politické skupiny mohou předložit eh, menšinové stanovisko k přijaté zprávě. That, that's notified, yes. Eh, we then go to the, the next... Beru to na vědomí. A teď eh, budeme hlasovat o ekologických inovacích zaměstnanost růst eh, díky politice životního prostředí. Ptám se, jestli můžeme hlasovat an blok. Má někdo nějaké námitky? Takže ne, budeme hlasovat eh, po jednotlivě. Poznacená číslo 3 přijato. Poznacená číslo 4, kde pro, proti, eh, přijato. 5, pro, proti, drželi se přijato. 6, pro, proti, zdrželi se přijato sedm pro, proti se přijato, osm pro, proti přijato, devět pro, proti že se přijato, jedna pro, proti že se přijato, dva přijato.